prezidenta. Dobrý den, kolegové, zahajuji schůzi. A začnu eh, s oznámením. Včera pan předseda eh, oznámil eh, výklad článku 166 a 7 a 153 vnitřního